Dear colleagues, um, if you would like to... Drazí kolegové, prosím pěkně, posaďte se. Eh, máme umožnění eh, začít. Moje spolupředsedkyni zahy dorazí, ale eh, rádi bychom začali, protože Eh, je potřeba, abychom všem dali slovo a někteří musí potom eh, včas odejít. Takže moje spolupředsedkyně paní Garcia Pérez se k nám připojí. Je to společné slyšení obou našich výborů, Libe a FAM. Promiňte mi, že tedy začínám bez paní předsedkyně výboru FAM, ale ona mi to povolila a i s vaším dovolením snad mohu přednést sám úvodních poznámek. Toto je slyšení k nesmírně významné záležitosti týkající se předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boje proti němu a přistoupení Evropské unie k této umluvě Rady Evropy. Já tady vítám členy výboru FAM na tomto společném slyšení. Jak už jsem řekl, paní Pérez se eh, k nám záhy připojí a bude spolupředseda tomuto slyšení a také chci přivítat spolupráci mezi oběma výbory. Není to poprvé, co naše oba výbory eh, spolupracovaly na legislativních návrzích minulosti a vždy to bylo velmi úspěšné. Byl to vždy dobrý proces, který zaručoval, eh, že jsme se nezaobírali legálními záležitostmi jenom z jednoho pohledu, zejména u takových věcí, jako je přeshraniční aspekt potírání násilí na ženách. A e, tato slyšení znovu ukazuje na úzkou spolupráci mezi našimi výbory. Důležité je přistoupení Evropské unie k úmluvě Rady Evropy o předcházení násilí. E, zaměřujeme se na tuto oblast a mě velice těší, e, že e, Garcia Perez se už k nám připojila. Jenom bych rád řekl, že Evropská unie musí zcela jasně udělat více v této oblasti a musíme se stát součástí eh, tohoto procesu. Bojovat proti násilí, boj proti násilí eh, a způsob vyjednávání. Podívejme se, jak výbory pracují na společném stanovisku a dnes budeme mít příležitost vysluchnout si experty a zástupce institucí, eh, které se snaží působit v v osvětě a v tom, aby se lépe chápalo, oč nám jde a nyní si dovolím dát slovo paní spolu předsedkyně Rače. Prosím, děkuji pane Moráz, eh, drazí členové výboru FAM a LIBE. Jsem velice Eh, šťastná, že se mohu účastnit společného zasedání obou našich výborů týkající se přistoupení EU k umluvě Rady Evropy. Víte, eh, že eh, výbor FAM se velice intenzivně zaobírá prací na předcházení násilí páchaném na ženách usilovali jsme o přistoupení EU k této umluvě Rady Evropy už dlouho. Spolupráce byla výborná nejenom na tomto tématu. E, také, když jsme jednali o zprávě z vlastní iniciativy paní Parvanové, kde jsme žádali o větší pokrok. A e, e, opět teď tady máme výbornou spolupráci našich členů. Já vás nechci obírat o čas a souhlasíte-li, eh, okamžitě bych dala slovo první řečnici, což je paní Dubrakna Simonovič, Dubravka Simonovič. Možná, že jsem nevyslovila vaše jméno správně. Eh, je to speciální zpravodajka OSN eh, pro téma násilí na ženách Ona byla jmenována eh, spravodajkou, speciální spravodajkou eh, Spojených národů pro násilí páchané na ženách a pro práci na potírání eh, příčin. Děkuji mnohokrát. Já bych ráda začala tím, že poděkuji tomuto společnému jednání výborů FEM a LIBE. Děkuji za to, že jste mě eh, pozvali na toto jednání, které se týkají přistoupe, týká přistoupení k istambulské eh, úmluvě. OSN vydala zprávu o tomto problému já pocházím z Chorvatska a jsem opravdu velmi ráda, že zde mohu být s vámi v rámci 16 dní aktivismu proti násilí páchanému na ženách. A budu hovořit tedy také o svém globálním mandátu a z perspektivy tohoto globálního mandátu i jako speciální zpravodajky OSN. E, tento funkce byla zřízena v roce 1995. Šlo o součást agendy OSN pro eh, ochranu nebo na ochranu základních lidských eh, práv. Eh, násilí páchané na ženách je vnímáno jako samozřejmě porušování základních lidských práv a je také zcela integrovanou součástí eh, agendy OSN, včetně tedy také agendy eh, OSN pro udržitelný eh, rozvoj do budoucna. Tento mandát v podstatě v tuto chvíli poskytuje zprávy, které jsou zaměřené na jednotlivé členské státy a snaží se samozřejmě bojovat s násilím páchaným na ženách na všech úrovních lokální, region regionální, národní i globální. Proto máme také úmluvu CEDO a máme také uh, istambulskou úmluvu. Já jsem advokátkou ratifikace této iské úmluvy a také její absolutní implementace. Já jako speciální eh, zpravodajka OSN pro otázky násilí Pachného na ženách, eh, mohu říci, že přistoupení EU k této istambulské umluvě vyšle zcela zásadní signál všem eh, ostatním státům, které ještě váhají nad ratifikací této umluvy. Co se týče tedy to, to debaty o přístupu k istambulské umluvě, už toto vyjednávání, už tato schůzka jistě uspíší také aktivitu eh, dalších i neevropských členů členských států eh, v této oblasti. To znamená, eh, samozřejmě ve chvíli, kdy nějaká umluva eh, či dohoda je přijatá a ratifikována Evropskou, Evropskou unii, vysílá to velmi pozitivní signál všem ostatním členským státům. Takže vám velmi děkuji. Dovolte mi také, abych řekla, že v rámci tedy tohoto slyšení, že všechny evropské státy, všechny členské státy Evropské unie podepsaly um úmluvu CEDO, která je zcela v souladu eh, s Istanbulskou úmluvou, jejím doplňkem a je také zcela kompatibilní to znamená, hovoříme tady o nástroji SIDOK, k jemuž já jsem předsedala posledních 12 let a chci říci, že na regionální eh, úrovni já jsem pracovala také pro Radu Evropy, která navrhovala eh, odsouhlasení Evropské umluvy týkající se boje s násilím eh, páchanem na ženách. Já jsem byla také spolupředsedkyní ad hoc skupiny mezi 2008 a 2009, která se zabývala stejnými otázkami a chci ještě zdůraznit, že eh, CEDO se zabývá všemi eh, různými typy násilí eh, páchaného na ženách. Istanbulská umluva se věnuje tomu, tomu, tomuto násilí z úhlu pohledu diskriminačního a z úhlu pohledu e, násilí e, či jaksi boje proti porušování základních lidských práv. E, to znamená, že v tuto chvíli jsme si jsme přesvědčeni, že přistoupení EU k istambulské umluvě bude zcela zásadním příspěvkem i k genderové e, rovnosti. E, chci také říct něco o Mezinárodním dni proti násilí páchanému na ženách. Byla bych velmi ráda, kdyby na všech úrovních existovaly monitorovací mechanismy, které budou monitorovat právě násilí eh, páchané na ženách. A tyto informace by měly být samozřejmě také eh, k dispozici všem. To znamená, potřebujeme monitorovací eh, mechanismy i pro istambulskou umluvu. Eh, v tuto chvíli samozřejmě jsme si vědomi těch současných problémů a proto musíme opravdu apelovat na všechny státy světa tak, aby tomuto násilí předcházeli, aby mu zabraňovali, aby také postihovali ty, kteří tyto eh, zločiny páchají. Byla bych velmi ráda, kdyby všechny, člen, eh, všechny státy na celém eh, světě se k této umluvě přidali a aby ji také posílili v rámci svých vlastních protokolů a úmluv. V tuto chvíli na globální úrovni těmi nejdůležitějšími dokumenty je umluva CEDO a Istanbulská umluva. Členské státy umluvy CEDO pravidelně té samozřejmě poskytují údaje z oblasti eh, násilí páchného na ženách. Nicméně existuje její tady také určité nedostatky a laguny a právě proto ratifikace EU této istambulské úmluvy povede s největší pravděpodobností k uzavření té propasti mezi mezinárodním právem veřejným a akceptace tohoto mezinárodního práva veřejného a jistě posílí, tedy povede k posílení genderové rovnosti a také povede k větší a lepší ochraně žen a dívek na celém světě. A dovolte mi, abych ještě řekla něco v rámci eh, a také co se týče eh, usmrcování eh, žen či genderově souvisejícím popravám eh, žen což jsou věci, které si také vyžadují samozřejmě monitoring na místní, regionální a národní úrovni. Chceme, aby všechny státy zveřejňovali oficiální údaje o, takové, o takovýchto zločinech páchaných eh, na ženách. Eh, potřebujeme znát také eh, etnicitu a potřebujeme také znát pohlaví těch, kteří tyto zločiny páchají. A potřebujeme také údaje o tom, jakým způsobem byly sankcionováni pachatele těchto zločinů. A poté je třeba zanalizovat všechny jednotlivé jednotlivé případy zabici, zabití a usmrcení eh, žen, protože my jsme eh, v tuto chvíli již schromadili opravdu ty nej, ta nejkrutější svědectví a nejkrutější popisy e, případů v, vraždění žen. A e, na základě analýzy těchto údajů, které potřebujeme, budeme schopni e, stanovit to, co je třeba pro to, abychom byli schopni předcházet takovýmto e, hrůzným e, činům. Já, stejně jak jsem dělala i v minulosti, budu i nadále spravodajkou na úrovni OSN, to znamená že budu OSN informovat o e, stávající situaci. Já jsem nedávno byla v Argentíně, hovořila jsem s tamním ombudsmanem a vím, že v Argentíně už vznikla observatoř, která monitoruje údaje týkající se vražd žen e, v rámci také programu Ni una menos, ani jedna žena víc. Eh, také jsem byla v Gruzii, hovořila jsem také s eh, tamním eh, ombudsmanem a vím, že i tamní ombudsman a spousta neziskových organizací schromažďují informace o těchto zločinech. V každém případě ale potřebujeme jako výchozí bod údaje, oficiální údaje a na základě analýzy těchto údajů budeme schopni lépe jednat. A já chci vědět, kolik vůbec států takovéto údaje o zavraždění umrtěných, usmrcených ženách má. Eh, pokud se nám podaří tedy tyto údaje získat, tak budeme moci jednat eh, dál. A dovolte mi, abych skončila tím, že řeknu, že ratifikace ze strany Evropské unie této uh, istambulské úmluvy umožní to, že spousta žen bude opravdu osvobozena, bude uchráněna, ochráněna před eh, těmito násilnými činy a myslím si, že je povinností Evropské unie, aby eh, takovýmto zločinům předcházela. Děkuji mnohokrát a nyní si vyslechneme paní Týnu Astolu, která je generální ředitelkou Evropské komise na generálním ředitelství pro spravedlnost spotřebitele a genderovou rovnost. A my, vy jste e, už nás ujistila při vaší poslední návštěvě, že právě genderová rovnováha je důležitým aspektem práce tohoto generálního ředitelství. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Dámy a pánové, nejprve bych ráda poděkovala Evropskému parlamentu za jeho podporu pro návrh Evropské komise pro přistoupení EU k umluvě Rady Evropy. Bylo to znovu potvrzeno minulém týdnu na hlasování, na plenární hlas, zasedání ve Štrasburku násilí proti ženám eh, stále ještě ohrožuje bezpečnost a důstojnost žen každý den. Je zapotřebí akce už teď eh, situace v zemích Evropské unie eh, podle šetření jedné agentury v roce 2014 nám přinesla skutečně strašlivá a znepokojivá čísla. Jedna třetina žen zažila eh, násilí a 55% z nich říkal, že zažívají sexuální obtěžování poté, co dosáhly 15. roku věku. Existuje větší část obyvatelstva zůstává vyloučena z plné účasti na sociálním a ekonomickém životě, což jsou ženy. A to samozřejmě způsobuje škody celé naší společnosti. Eurobarometr eh, který přinesl výsledky minulý týden, ukazuje, že nás ještě čeká dlouhá cesta, kterou musíme urazit, abychom změnili vnímání v této oblasti. navrhujeme přistoupení EU k umluvě Rady Evropy, eh, aby za prvé jsme posílili tento politický rámec a abychom zabezpečili jednotnou interpretaci příslušného evropského práva a aby Evropská unie posílila svou vizibility, eh, pardon, viditelnost a váhu na mezinárodních fórech. Eh, komise navrhuje tento přístup k istambulské umluvě. Dělo se k tomu na základě konstruktivních diskusí za snahy dosáhnout eh, toho, aby došlo i ke shodě na radě. A slovenské předsednictví a e, evropští poslanci diskutovali o této záležitosti minulý týden a já velice vítám silné ambice slovenského předsednictví dosáhnout toho, aby, bylo, aby byla podepsáno toto přistoupení ještě do konce roku, tedy ještě do doby, kdy bude Slovensko předsednickou zemí i když zbývá ještě několik záležitostí, které je třeba vyřešit. Eh, jedná se buď o výlučnou kompetenci, či eh, sdílenou kompetenci, výlučnou kompetenci jednotlivých členských států v závažných kriminálních zločinech. Čili eh, členské státy musí přistoupit nejenom z legálních důvodů k této úmluvě, ale také proto, aby se dosáhlo tohoto cíle zlepšení situace pro ženy v celé Evropě. Jakmile dojde k tomuto přistoupení, stane se dohoda závaznou pro všechny evropské instituce a členské státy. Je třeba ve světle umluvy potom interpretovat eh, veškeré činy. Eh, a začlenění genderové perspektivy například do směrnice o obraně, obětí, stejně tak jako jiné směrnice musí potom tento aspekt zohlednit. Je třeba zvolit pragmatický a konkrétní přístup, například eh, zavázání k poskytnutí zdarma radě dva, eh, je nezbytné mít nouzovou linku 24 hodin denně. Dále pomoc migrujícím ženám. To je další významný aspekt, eh, protože tam jsou ženy vystaveny velikému násilí. Komise chce, aby násilí eh, bylo také důvodem k tomu, aby ženy žádající o asil ho dostaly co nejdříve. Tato úmluva znamená také zpřísnit eh, podmínky a země, které neratifikovaly umluvu, budou ale nyní vázány, dojde k přistoupení celé EU. Chceme dosáhnout dohody, která bude znamenat plný závazek Evropské unii k tomuto rozhodnutí. Eh, měli jsme většinu pro usnesení v Evropském parlamentu, o kterém se hlasovalo, takže doufáme, že tato podpora bude pokračovat. Evropská komise podporuje parlament ve všech úsecích procesu. Když se podíváme na závěry úmluvy, eh, pravidla znamenající zahrnutí a začlenění jednotlivých národních parlamentů umožní také sledování a kontrolu implementace pravidel, které jsou zde stanovena, která jsou zde stanovena. V minulém týdnu po hlasování ve Štrasburku komise zahájila akci pro posílení osvěty této otázky. Ráda bych zdůraznila, že to není pouze osvětová kampaň. My chceme podpořit všechny aktéry, včetně členských států, profesionálů a nevládních organizací, které bojují proti tomuto fenonému. Jsou tady iniciativy v terénu na národní úrovni i na evropské úrovni tento společný přístup a kolektivní úsilí jistě přinese přidanou hodnotu, protože spojí všechna úsilí na všech úrovních abychom pokračovali také v monitorování situace a tam, kde to bude nezbytné, budeme se snažit prosazovat lépe implementaci eh, předcházejí násilí páchanému na ženách legislace v příslušném portfoliu bude zohledňovat tento aspekt. Dovolte, abych hlavně zdůraznila, že situace žen a dívek eh, v během migrační krize vyžaduje naši specifickou pozornost. Nedávné návrhy týkající se revize asilového systému uznává Eh, tuto nezbytnost, včetně povinností pro genderově citlivý přístup. Obdobně také eh, genderový akční plán Evropské unie pro externí rozměr začlenuje akce pro boj proti násilí, jakož proti eh, z mrzačení pohlavních orgánů a podobně. Čili komise děkuje parlamentu za podporu eh, v úsilí komise bojovat proti násilí na ženách a budeme dále pokračovat v konstruktivním dialogu, který se bude týkat tohoto tématu. Děkuji mnohokrát. Thank you, Mrs. Astola. Děkuji, paní Astolo. A v tuto chvíli bych ráda představila dalšího řečníka, pana Mariana Filčíka, předsedu pracovní skupiny Rady zabývající, otázka, zabývající se otázkami základních lidských práv, občanských práv a volného pohybu e, osob. Děkuji, dámy a pánové. Jsem velmi rád, že jsem byl dnes pozván na vaše jednání a jsem velmi rád, že paní Koraca byl a další eh, i paní Revolcou eh, zde. Eh, my jsme v podstatě eh, pracovní skupinou, která se zabývá otázkami Istanbulské úmluvy a to od března eh, tohoto roku. Hovoříme tady v tuto chvíli o dvou návrzích. Jedno se týká právě rozhodnutí a druhá, druhý návrh se týká ukončení jednání o, o této umluvě. Nizozemské předsednictví se tedy ujalo e, tohoto e, problému, věnovalo se mu až do konce svého předsednického mandátu, e, který potom převzalo Slovensko a zabývalo se otázkami právě rozdělení kompetencí, pravomocí a také otázkami, které se, týká, které se týkají důsledku a dopadu přistoupení k této umluvě.

Vypracovali jsme také pracovní dokument, který eh, nás schromáždil, neči schromáždil různé obavy a připomínky eh, členských států Evropské unie. To znamená, my jsme se obrátili na členské státy, abychom zjistili, jaký postoj eh, k této otázce zastávají. Dále jsme také poprosili právní služby Evropské rady, aby vypracovali v podstatě posudek týkající se výhradních eh, pravomocí, eh, které by Evropská unie měla. Eh, to jsou otázky, který, na, jejich, na ní jsme dostali odpověď v listopadu a od listopadu tedy velmi intenzivně pracujeme na všech záležitostech, které se týkají ratifikace a podpisu. Eh, ve čtvrtek a v pátek se eh, budeme ještě jednou setkávat eh, s vašimi zástupci a se všemi zúčastněnými stranami a budeme ještě jednou o všech těchto otázkách hovořit. V podstatě my jsme chtěli udělat všechno pro to, aby tento dokument a vlastně celá ta úmluva byla podepsána ještě za našeho předsednictví a stali jsme ještě dostatečně optimističtí. Myslíme si, že bychom eh, vyslali zcela jasný signál týkající se naší silné vůle si této otázce věnovat a podpořit ji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji, pane Filčíku. A předtím, než představím další se zpravodaje a spolu zpravodaje. A Kristýn, ty musíš tady nahoru? Viděla jsi to? Ano, Marie, také pokud by si chtěla. Takže ještě předtím, než k nám přijdete nahoru, tak já bych eh, rád pozdravil 50 eh, mladých eh, návštěvníků ze Švédska, které pozvala paní Koraca Byl, takže vás tady vítám, dobrý den.

Takže závěrečná část našeho dopoledního slyšení bude patřit eh, spolu s pravodajkám paní Korace Byl a paní Revoldalon Bonfoy začne hovořit paní Koraca Bild, dostane pět minut, její kolegyně poté dalších pět minut a poté si vyslechneme také reakce a připomínky našich eh, poslanců, ale samozřejmě bychom chtěli, aby došlo k debatě, takže prosím co nejstručně, ale jsem opravdu velmi rád, že v tuto chvíli tedy mohu tady přivítat a dát slovo paní Aně Marie Korace Bild. Děkuji, děkuji, pane předsedo, já jsem opravdu velmi eh, ráda, že zde jsou zástupci slovenského předsednictví a také zvláštní zpravodajku OSN, protože je zcela zásadní, abychom opravdu spojili naše společné síly, protože eh, v podstatě byl eh, minulý eh, týden, tedy byla, byl vyslán zcela jasný politický signál, to znamená společné usnesení, které podepsalo velmi mnoho zúčastněných stran, to znamená, jsem velmi ráda, že to byl také důležitý impuls pro Evropskou komisi a podnět k tomu, aby aby opravdu udělala všechno pro to, aby Evropská unie přistoupila k této umluvě a aby došlo k ratifikaci ze, stra, ze strany členských států. 14 členských států ještě stále eh, umluvu neratifikovalo, včetně tedy předsednického státu, což musím změnit. Eh, Tiziana je mladou ženou, která spáchala sebevraždu, protože eh, došlo k tomu, že eh, na sociálních médiích se objevily fotografie, které ji zobrazovaly ve velmi intimních pozicích a situacích. Eh, další žena, která byla znásilněna na diskotéce eh, na záchodě, eh, tak byla také vyfocena v, jaksi v opilém stavu a její známí tuto fotografii dali na sociální sítě. Jde o velmi traumatické případy napojené na neuvěřitelné utrpení. Dochází v podstatě k nové pandemii. Je to celosvětový fenomén, který přidává podstatě k, k, zes, k posilování té tendence násilností páchaném, eh, páchaných na ženách. Eh, a my chceme, aby opravdu i tento rok byl eh, rokem boje proti násilím, takovému to násilí. Dochází opravdu k vraždám žen i před očima jejich vlastních potomků a to rukou jejich partnerů. Máme ženy, které se bojí chodit do veřejných bazénů, protože by mohlo dojít k jejich znásilnění v šatnách, mají strach chodit na hudební festivaly, protože mají eh, strach, že by mohlo dojít eh, k jejich eh, znásilnění. To znamená, že tady Eh, hovoříme opravdu o zcela zásadních zločinech, ke kterým dochází opravdu v mnohých eh, zemích. Eh, já jsem navštívila mnoho domovů pro ženy v Řecku, ve Švédsku a ráda bych řekla, že opravdu velmi mnoho lidí jak si členů občanské společnosti pomáhá ženám, které byly nuceny opravdu utéci ze svých rodin, ze svých eh, domovů a pomáhají těmto ženám a dětem, aby opravdu získali opět svou eh, důstojnost. Eh, tady v tuto chvíli musíme upustit od sexismu, musíme udělat všechno pro to, abychom bojovali proti stereotypům. A náboženství a kultura nikdy nemůžou být pod textem pro takovýto útlak. Chci říci, že násilí páchané na ženám a boj proti němu vyžaduje mnoho, mnoho snah spojených také s migranty, kteří musí mít jasno v tom, že musí eh, respektovat naše pravidla. Nicméně, já jsem byla opravdu eh, šokována tím, jak někteří pravicoví, radikálně pravicoví eh, kolegové na plenárce v minulém v minulém týdnu v podstatě propojovali a instrumentalizovali, instrumentalizovali toto násilí ve své antimigrační eh, propagandě. A eh, podívejme se jenom na to, kdo hlasoval pro a proti a kdo bude hlasovat pro a proti. Kdo dělá, co může opravdu proto, aby byly chráněny nebo aby e, oběti radikálního extremismu pravicového e, byly chráněny. A jaké jsou vlastně všechny ty příčiny, nebo co vyšlo z té eh, debaty z minulého týdne? Myslím si, že je velmi důležité, abychom neobvinovali pouze těch 14 členských států, které ještě neratifikovali Istanbulskou umluvu, protože tady zatím vším stojí mnoho ideologických od, otázek. My jsme se ptali e, Krevia a chci ještě jednou upozornit, že Istanbulská umluva nevychází eh, z Evropské unie. Je to eh, iniciativa Rady Evropy, je to umluva Rady Evropy, je to první mezinárodní akt, který v podstatě kriminalizuje tento, eh, spůst, tento typ eh, zločinu a kterého se v tuto chvíli chopili také pravicoví radikálové. Krevio je skupinou, pracovní skupinou odborníků, která se zabývá otázkami násilí, které e, je pácháno na ženách. A podívejte, podívejme se tedy na tu současnou situaci. Podívejme se také na ty členské státy, které doposud neratifikovaly tuto úmluvu a zeptejme se jich, proč. Potřebujeme konstruktivní a stálý dialog eh, se všemi členskými státy, protože já samozřejmě chápu, že eh, ten výklad té úmluvy může být nejednoznačný, hlavně v souvislosti s těmi otázkami kompenzací, odškodnění, eh, pobytu a tak dále. Ale hovořme otevřeně o těchto otázkách, ale řekněte, jaké k tomu máte výhrady, proč tu eh, umluvu nechcete ratifikovat. Nicméně, eh, já nechápu, nechápu tu ideolo, ten ideologický odpor, který vychází z definice genderu. Tak, přečteme si, co vlastně ta umluva říká, co tady stojím. Gender je sociálně společensky eh, konstruované, vykonstruované aktivity, které jsou uh, přikládány ženám a mužům. Někteří z vás si myslí, že tato definice není správná, že to může být vykládáno antikřesťansky, antirodině, antikatolicky ale já musím říci, že tady si, já osobně myslím, že tady spíš eh, dochází eh, k dalšímu způsobu, jak vlastně opět diskriminovat eh, komunitu LGTB. Takže prosím vás, ve chvíli, kdy jste proti tomu, máte výhrady, tak nám řekněte, jaké výhrady máte, proč jste proti tomu, protože my musíme s tím něco udělat. Musíte ale nám říct, co máte proti, protože tady v tuto chvíli všichni chceme bojovat proti násilí násilí je tady ve hře, ve hře. anebo si tady budeme hrát nějaké ideologické hrátky. Pane předsedo, já musím tady hovořit upřímně, protože to, co jsem viděla na minulé plenárce, mě opravdu šokovalo. A dovolte mi ještě opět citovat. Násilí vycházející z genderu je násilí, které je namířeno přímo proti ženě, protože jde o ženu a které má samozřejmě eh, nepříme, tedy, eh, eh, nepřiměřené dopady na život žen. může to být žádlivost, může to být snaha o pomstu, o fru, o, jde o frustraci nebo o nadměrné požívání alkoholu. Toto všechno může být při, příčiny toho, proč vlastně dochází k tomuto to eh, násilí. Ale my tady hovoříme o té možnosti a svobodě, kterou by ženy měly mít ve chvíli, kdy se rozhodnou, že například od takovéhoto násilného partnera od, od, odejdou. A proto apelujeme na členské státy, proto, aby opravdu eh, ratifikovali všechny dokumenty, které souvisí s ochranou obětí a aby eh, ratifikovali všechny dokumenty, které jsou zásadní pro to, aby mohlo dojít k přistoupení EU eh, e eh, k této umluvě. A chci říci, že my uděláme všechno pro to, aby tyto dokumenty ratifikovány byly. Děkuji a ještě spolu zpravodajka. Děkuji mnohokrát a spovora spolu s pravodajkou je Kristýna Refol Dalon Bonifoy. Kristýn, děkuji mnohokrát, pane předsedo, a i vám děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že je skutečně mimořádně významné a užitečné, že jsme se spojili eh, my jako oba naše výbory eh, a pracovali na tomto tématu a já jsem velice poctěna a šťastná, když vidím, že rada i komise, i zástupce OSN tu jsou, aby demonstrovalo naše jednotu v boji eh, za vymazání, jak to řekla zástupkyně komise, vymazání násilí na ženách v Evropě. Vzpomenete si, v pátek jsme měli Mezinárodní žen pro vymícení násilí na ženách, ale víte to, vy všichni, co jste dnes tady, že to není jenom jeden den, že to je aspekt, proti, fenomén, proti kterému je třeba bojovat každý den je nutno, aby se do tohoto boje eh, zapojili i muži a chlapci, aby se změnila, změnilo postavení žen ve společnosti. Eh, protože eh, zatím máme nerovnost postavení mezi ženami a muži a také diskriminaci žen. Eh, podívejme se na sexuální obtěžování, sexuální, fyzické nebo duševní násilí nebo psychické násilí. To v mnoha oblastech není vůbec zločin, protože se to páchá na někom, kdo je žena. To je tedy neakceptovatelný postoj, zejména v Evropě. To a výsledkem bylo co? Celá řada žen obětí, které si ani netrouflí jít na policii, eh, protože měli strach. A ti, kteří to spáchali, spáchali nejsou zneklidnění, eh, protože pro následení zločinů páchané eh, v důsledku násilí na ženách k tomu dochází málo kdy. Mnoho žen je ještě více zranitelnějších vystaveno násilí, zejména co se týče Eh, jejich identity sociální, jejich handicapu, jejich původu, nebo eh, navíc, když mají statut uprchlíka nebo imigraci. A já chci dě- poděkovat naší kolegyně za vynikající zprávu, kterou jsme schválili na jaře. Je to proti všemu násilí, které je založené na genderu, proti všech ženám, proti všem ženám a dívkám. A tento boj je naléhavý. Musíme mít eh, ještě veliké, musíme vyvinout ještě veliké úsilí, protože máme alarmující situaci ukazující, že ženy jsou vystavené násilí různým způsobem v jednotlivých členských státech. Nemůžeme mít hmatatelné výsledky bez globálního přístupu, bez ochrany obětí, bez pronásledování pachatelů je třeba nacházet kompletní eh, právní eh, řešení, soudní řešení, ale také zahrnout sociální oblast, oblast zdravotnictví, oblast kultury, oblast vzdělávání, příslušné národní orgány, nevládní organizace, eh, občanská společnost musí v této oblasti spolupracovat. Tento přístup je srdcem celé istambulské úmluvy. Stejně tak významná je prevence, boj proti diskriminaci, možná opatření v justiční oblasti, specifická ochrana dětí, ale také specifická ochrana uprchlíků a žadatelů o azyl. Je nezbytné, aby všechny člány podepsali tuto tak stižádostivou ambiciozní dohodu, úmluvu, což by umožnilo Evropské unie aby paralelně bez jakýchkoliv výhrad pracovala v této oblasti. E, toto poselství nese Evropský parlament, který velkou většinou odhlasoval naše společné usnesení a skutečně extrémní pravice nehlasovala. Ano, a vždycky extrémní pravice, když jsme udělali nějaké návrhy pro ženy, oni hlasují proti. A víte, co řekla Marie Le Pen ve své prezidentské kampani, že ona je tou hlavní postavou, která bojuje proti násilí na ženách. Je třeba ratifikovat tuto umluvu co možná nejdříve, protože by znamenala koherentní evropský právní rámec boj proti násilí na ženách a obhajoba ženských práv jako taková nesmí zůstat pouze akcí jednotlivých členských států. Evropská unie přidane, poskytuje přidanou hodnotu a hraje významnou rolu, protože může také pomoci v dování statistických údajů Rovnost mezi ženami a muži a respektování právního státu jsou součástí těchto základních zásad. A aby nebyly vyprázdněny tyto hodnoty, musí být uváděny v život konkrétními opatřeními. Příští rok my budeme zpracovávat zprávu z vlastní iniciativy, kde se pustíme do detailu této umluvy, abychom ukázali, E, jakým způsobem může zlepšit naši práci v Evropské unii. Stejně tak budeme pokračovat jak je e, v kontrole toho, jakým způsobem jsou aspekty této umluvy přenášeny do praxe. Protože umluva je jedna věc a podpis, ale druhá věc je sledovat, zda je adekvátním způsobem prosazována v praxi. My jsme přesvědčeni o tom, že směrnice proti násilí na ženách by měla následovat. aby to umožnilo lépe kontrolovat aplikaci úmluvy v členských státech. Přistoupení k úmluvě umožní zlepší postavení žen a mužů, i když nás čeká ještě velká čeká velký, když nás čeká ještě velký cest cesty, je třeba, abychom pokračovali v našich konkrétních akcích v každodenním boji a dovolte, abych poděkovala Evropské komisi, že její velké úsilí angažovanost a rovněž děkuji Evropské radě za to, že eh, předloží velice záhy návrh, aby evropské státy v rámci Evropské unie přistoupily k této dohodě. Děkuji. Děkuji, děkuji paní Bonfoy. Jak jistě víte, tak 12. ve 12.30 musíme toto jednání skončit. Eh, samozřejmě už v tuto chvíli chci poděkovat tlumočníkům za jejich připravenost pracovat o 10 minut eh, déle, takže já jim opravdu děkuji. A eh, tímto otevírám debatu a prosím vás, abyste všichni hovořili co nejstručněji, to znamená, všichni mají eh, minutu na to, aby se vyjádřili, položili otázku, či měli nějakou připomínku. Takže paní Becerra jako první. A ne, pan kolega. Nezvyklý. Děkuji mnohokrát, eh, protože máme tak málo času a to téma je tak důležité. Je to ratifikace umluvy, která byla již ratikována mno, eh, několika státy. Proto já zde eh, žádám, proto abychom naše debatu prodloužili a pokračovali v ní po polední přestávce 15 hodin. Nemůžeme ji takto uzavřít. Potřebujeme mít skutečně dobrou eh, vyváženost mezi řečníky a diskusí a 15 minut na diskusi je prostě příliš málo. Bohužel eh, do tří to samozřejmě nemůžeme prodloužit, protože všichni samozřejmě mají eh, svůj pořád jednání eh, ve tři hodiny. Kromě toho náš výbor samozřejmě pokračuje ve svém jednání výboru FEM. Váš výbor pokračuje zase ve své práci a proto říkám, využijeme ten čas, který v tuto chvíli máme k dispozici, to znamená ještě o 10 minut více do 12.40. Samozřejmě jsme si vědomi důležitosti této otázky otázky a doufám, že do pří, a doufám, že do budoucna se nám podaří eh, to zorganizovat trochu leta, ale dnes musíme prostě ten časový harmonogram splnit. Paní Beserro, děkuji, děkuji paní předsedkyně, budu hovořit extrémně stručně. Já jsem opravdu velmi ráda, že tady ten zájem o, o istambulskou úmluvu je. My samozřejmě víme, k čemu by mohlo vstoupení v platnost vést. Já jsem velmi ráda tedy, že poslanci tohoto parlamentu, stejně jako zástupci komise a rady, vyjádřili svou vůli udělat všechno pro to, aby došlo k podpisu, eh, k podpisu a aby došlo opravdu k plnohodnotné ratifikaci. Já jsem pouze chtěla poděkovat eh, oběma spolu s eh, paní Korasebild a paní Revoldalon Bonfoy. E, já jsem jenom chtěla ještě připomenout jednu věc. Istanbulská úmluva, e, kromě tedy toho, že je právně závaznou úmluvou, tak jejím cílem je e, prevence, ochrana a samozřejmě sankce a potrestání těch zločinců. Děkuji, děkuji paní Besero. Pan Skriper, máte minutu. Uh, Děkuji. Děkuji za všechny tyto připomínky. Samozřejmě, že my musíme udělat všechno pro to, aby nedocházelo k žádnému násilí. Samozřejmě nechci, aby ženy byly nuceny eh, do sňatku, aby docházelo k obchodování eh, s ženami a tak dále. Ale bohužel mohu, musím říci, že to, co tady zaznělo, bylo velmi ideologicky zabarvené. To znamená, ano, samozřejmě dochází k, k tomu, že tady si musíme vyslechnout velmi nevyvážené argumenty a chci říci, že některé státy udělali příliš málo pro ochranu žen, i když eh, podepsali toto umluvu, například eh, Turecko. To znamená, že tady musíme udělat všechno pro to, aby opravdu k té ochraně docházel. Tady je velmi mnoho argumentů, které je třeba si vyslechnout a ne pouze argumenty z té jedné strany. A proto říkám, že musíme si myslím, že místo toho, abychom se snažili tady prosazovat tuto umluvu, vypracovat novou umluvu. A já se ptám pana Filčíka, proč Slovensko dělá všechno pro to, aby přinutilo členské státy, aby ratifikovaly tyto úmluvu, když, to, když tato úmluva jde přímo proti eh, slovenské, eh, slovenskému zákonu, který byl podepsán v roce 2002. A proč eh, slovenský ministr spravedlnosti začal už před no, opravdu drahnou dobu rozpravu se zástupci neziskového nevládního sektoru o možnosti podpisu této úmluvy smlouvy a doposavat tento proces nebyl ukončet. A já se ptám, proč například eh, Yes to Life a další organizaci, organizace na Slovensku se nemohly přihlásit o podporu z norských fondů po té, co vyjádřili svůj odpor k této úmluvě. Eh, chci říct, že my neustále hovoříme o tom, jak jsme jednotní v rozmanitosti, ale v reálu tomu tak není. A teď paní Bjork. Uh, uh, uh, Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat našim zpravodajům za jejich angažovanost na této, v tomto tak významné záležitosti. Eh, my již mnoho let jsme se zasazovali o to, aby konečně se toto téma dostalo na stůl. Nechci opakovat to, co už tu zaznělo, eh, jaký boj to znamenalo eh, a jak vítáme, nebo jak, jak bychom uvítali přistoupení k této umluvě. Já bych chtěla jenom dodat něco k tomu, o co mě také požádali stínové zpravodajky. Týká se to žen, které nejsou nezbytně pokryty umluvou, ale musíme udělat dobrou zprávu tak, abychom poukázali i na situaci například nezdokumentovaných žen nebo žen bez dokumentů. Vy už jste se o tom zmínili, jak důležité je, abychom to vnesli do B do debaty ženy, které nemají povolení k pobytu, jakým způsobem se jich bude týkat tato úmluva. A potom také, jak někteří z vás už jste se o tom zmínili, situace pro uh, ženy uh, Roma, eh, protože Evropa uh, tady eh, Evropou se šíří islamofobie. Dále to máme násilí proti ženám s postižením. Dále násilí na lesbických ženách. To všechno my musíme integrovat do způsobu, jakým budeme podepisovat toto umluvu a eh, v parlamentu je naší prací zvolit holistický přístup, i když tady máme někdy eh, skutečně kon, různé rozpory. Nemůžeme míchat věci dohromady, protože potom bychom situaci zhoršili, než abychom ji zlepšili. E, například, když se podíváme na pokračování určitých režimů v některých členských státech, musím říci, že toto je první krok. Potřebujeme ale evropský legální nástroj tak, abychom skutečně mohli vymazat násilí na ženách. A děkuji mnohokrát všem, zpraco- všem zpravodajům, děkuji mnohokrát. A teď má slovo paní Rejtke. Thank you, Madam Chair. Um, I also wanted... Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se také chtěla zeptat eh, zástupce slovenského předsednictví, protože vy jste nám řekl, co chcete dělat pro to, abyste přesvědčili ostatní členské státy, které by ještě chtěly blokovat to situaci. Ale vidíte, že tady máme OSN, širokou podporu, širokou podporu Evropského parlamentu, Evropskou komisi, která se chce dostat ku předu. Nedostaňme se zase do té situace, kdy Evropská rada to zablokuje. Ráda bych dozvěděla, existují-li členské státy, které státy, které váhají, na čem zakládají své váhání. Možná, že bychom se s nimi mohli přímo spojit, když řeknete, jaké to jsou, eh, protože eh, velká část poslanců v Evropské unii pochází z nejrůznějších prostředí a mohli by na tom také pracovat. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, děkuji především za to, že jste nezneužila čas, paní Noel, ale prosím vás jenom na minutu, musím zkrátit ztratit vaše příspěvky. Eh, existuje tady jistá souhra mezi radou a komisí. U strategie pro rovnost eh, pohlaví tady vlastně brání komise a nyní rada. Zase eh, tlačí šlape na brzdu a pro mne z toho zůstává ten pocit, že ženy stále dokonce i v parlamentu jsou někdo, kdo prosí. My jsme prosili o to, že chceme například strategii pro domy, ale měli jsme většinu, ale nedostali jsme to a není opět ta istambulská umluva. Zase máme většinu a zase tady otázka, jestli to bude nebo nebude. Takže vy vlastně tady naprosto odlížíte od vůle žen a to je také forma násilí. To je strukturální násilí, které zde v parlamentu bohužel se opětovně projevuje a já musím říct, že vůle žen je jednoznačně formulována a my jsme polovina společnosti. Děkuji mnohokrát, pan Jurek, na minutu. Děkuji mnohokrát. Malin Björk hovořila dvě minuty a patnáct vteřin a já chci hovořit stejnou dobu. A zejména bych chtěl eh, eh, upozornit na to, co řekla paní Šimonovič, totiž, že musíme vyslat silný politický signál, ale takovéto signály musí je samozřejmě být vysílány v rámci platného práva. A my máme prostě dělení státní moci. To zde je, já se tedy ptám, kdo bude odpovídat za e, uplatňování této umluvy. To bude ta polovina členských států, kteří ratifikovali umluvu, nebo to bude Evropská unie. Toto je právní imperialismus a nemá to příliš mnoho dočinění s tím, eh, že jde o to chránit bezpečí či práva žen. Takže já mám zcela konkrétní otázku, eh, kterou chci položit komisi. Je možné, že pokud Německo nebude ratifikovat tuto umluvu a další státy, v podstatě polovina členských států EU, můžeme tuto skutečnost vidět jako důkaz toho, že tyto státy tolerují eh, násilí na ženách? To je má první otázka komisi. A druhá otázka, kterou pokládám rovněž komisi. Maastrické smlouvě, když byla připravována smlouva Evropské unii a také v těch eh, následných vyjednáváních členskými státy, kteří, které přistoupily do Evropské unie později, se probíralo Probíralo se tehdy téma násilí páchané na ženách? Probíralo se to jako téma, které nespadá pod lidská práva? Já si myslím, že otázka, eh, promiňte, odpověď na tuto otázku je v obou případech, tedy na obě dvě otázky je ne. Pokud tomu tak není, tak vysvětlete. Podle mě nejde o bezpečnost žen, ale jde o to Evropskou unii vybavit nástroji a možnostmi, pomocí kterých bude moci zasahovat do vnitřní politiky členských států. Eh, děkuji mnohokrát paní Korace Bild za dva příklady, které uvedla. Tyto dva příklady, ta dvě děvčata, o kterých jste hovořila, to je skutečně příkladné, neboť to poukazuje tu rozpolcenost, na tu rozpolcenost a na to pokrytectví této umluvy. Ve článku 12 se uvádí o tradicích že, třeba, že se má eh, vymítit tradice jistá. Například v Německu v jistých eh, kontextech eh, existují stále ještě nuce. Prosím vás, musíte mít solidaritu. Nemohu potom dávat slovo vašim kolegyním. My už jsme využili váš čas, děkuji mnohokrát. Nemohou tedy... Dobře, jestli chcete, tak ale vemete slovo kolegyním, které se chtěli ještě vyjádřit. To, co to, co i państwa... Ano, Paní Peter bude mít slovo. Thank you, Madam Chair. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Na minutu, prosím, ne víc. Děkuji. Pakliže chce pan Jurek pokračovat, já mu dám minutu. Jestli si chcete vzít mou minutu, tak si ji klidně vemte. Kdo zneužívá, tedy kdo určuje příspěvky je předsednictví. Pakliže paní Petr nechce využívat svůj eh, čas, má poslední řečnice minutu a tím už totiž jsme vyčerpali těch deset minut, které nám dali tlumočníci k dispozici. Děkuji. Já Eh, protestuji proti tomuto postupu, naprosto protestuji a také protestuji proti tomu, že omezujete možnost pro nás se vyslovit v takto důležité otázce, jako je úmluva, o které dnes hovoříme. Úmluva, o které dnes hovoříme, není nic jiného eh, než sociální inženýrství. Proč? Protože protože v této úmluvě se vůbec neidentifikují hrozby a zdroje tohoto násilí. Vůbec ne, vůbec se tam nehovoří o stále přítomnosti násilí v masmédiích. To naprosto e, zanedbáváte. A pak ta základní chyba, to je špatná diagnóza zdrojů násilí. Umluva se domnívá, že ten zdroj jsou stereotypické role mužů a žen, role matky a otce. Nediskriminace LGBTI se tam uvádí. E, Ovšem zde jsou diskriminováni tedy ti, kteří jsou křesťanskými kořeny Evropy. To nemůžeme akceptovat a říkám to velice důrazně, s veškerou důrazností jsem proti násilí. Naprosto proti násilí. Ale polské právní předpisy ženám alespoň zajišťují stejnou úroveň ochrany jako, jako ustanovení umluvy? E, šetření agentury pro lidská práva dokládají, že řešení, která máme již v Polsku, jsou mnohem účinnější než řešení, která jsou zakotvena v umluvě. Toto je skutečné sociální inženýrství a nic jiného. Děkuji. Como podrán ustedes... Eh, jak jistě pochopíte, toto předsednictví eh, uděluje čas nejlepším možným způsobem. My jsme se snažili dát slovo všem, kteří požádali o slovo, ale když jsme se o to ptali, tak jsme měli jednu nebo dvě přihlášky, ale teď eh, dovolte, abych poděkovalo tlumočníkům za to, že nám umožní ještě pro nás závěrečná slova. Děkuji. Já si myslím, že někteří z řečníků nereprezentují velkou většinu Evropského parlamentu. Naštěstí jenom to ukázalo, že eh, k otázce respektování právního státu v samé Evropské unie není stejný přístup. Jde také o respektování žen. Ty tvoří polovinu obyvatelstva Evropské unie, ale můžete počítat s velkou většinou v Evropském parlamentu za obhajobu těchto ženských práv. To vůbec nesouvisí se svrchovaností členských států, jenom s tím, že je třeba dát všem ženám stejná práva, ať už žijí na jakémkoliv místě v Evropě. A poslední větou paní Simonovik. Děkuji. Já jsem se snažila vysvětlit vztah mezi Istanbulskou umluvou, námi a CEDO. Všechny členské státy ratifikovaly umluvu CEDO. Ta se skládá ze 16 článků, které jsou právně závazné. A všechny tyto články se také eh, zobrazují či odráží v umluvě eh, z Istanbulu. A proto je to velmi důležitý nástroj, který nám umožní eh, lépe potírat násilí páchané na ženách. Ještě trošičku více informací eh, chorvatský premiér právě ohlásil ratifikaci Istanbulské umluvy za eh, Chorvatsko a doufáme, že všichni učiní eh, stejně, protože to, co je v Istanbulské umluvě, je také v umluvě CEDO. A ještě poslední za komosy, pan Filčík, prosím, pane Filčíku, děkuji, děkuji, já bych pouze rád řekl, nebo upozornil, či připomněl, že rozhodnutí eh, na radě jsou přijímána za zástupci členských států, nikým jiným. A proto jsou to členské státy, které se mo- musí rozhodnout, jakým způsobem se k tomu postaví a jaké dopady tedy toto rozhodnutí bude mít. A stále ještě není přesně jasně definitivně určený rozsah působnosti této úmluvy, to se ještě vyjednává. A ještě jednu věc jsem chtěl eh, říci slovenské předsednictví jednoduše dále pokračovalo v té naplánované práci. E, nikdo se nesnažil vyvíjet žádný nátlak. Chci říci za radu, že žádný členský stát nevyjádřil své pochybnosti, e, které by se týkaly samotného obsahu, podstaty e, této úmluvy. V tuto chvíli se hovoří pouze o jaksi té kon, dokončovací eh, práci, snažíme se eh, postavit se k těm výhradám, které by ještě mohly existovat, ale nikdo neměl nic proti samotnému obsahu textu umluvy tak eh, eh, tlumočníci už eh, odešli, takže prosím, pane Jureku, nebudeme začínat. A znovu já vám děkuji všem, děkuji všem poslancům, všem členům obou výborů, děkuji všem řečníkům, všem zástupcům a děkuji opravdu všem, kteří zorganizovali tuto velmi důležité společné jednání a opět začneme ve tři hodiny odpoledne. Děkuji.